Pan předseda. Se reanuda la sesión. Zahajuji zasedání a zápis z včerejší schůze je již vám k dispozici. Pokud někdo by chtěl k tomuto se vyjádřit, ano, ne, tím zápis je odsouhlasen a můžeme přejít k dalšímu bodu našeho programu. A to je bod, který se týká prohlášení místo předsedkyně komise, vysoké představitelky.